Pan, pan se chtěl ještě promluvit. Uh, uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, Eh, vyhodnotil pověření Denise Gabrielsel, která je eh, jmenována do účetního dvora. Paní Jakobson byla vyslechnuta na zasedání schůzi výboru 17. června. Paní Jakobson má za sebou kariéru a profesionální znalosti. Fungovala jako hlavní auditor v Dánsku v roce od roku 2005. Skutečně má vynikající znalosti, je plně nezávislá a profesionálně zdatná. Myslíme si, že toto by měly být standardy pro Eh, osobu nominovanou. Eh, krom toho jsme tedy pozitivně hlasovali a Betina Jakobsen bude teprve pátou členkou, ženskou členkou účetního dvora v současném složení. Znamená to, že i členské státy se musí snažit, aby tam byl více genderově vyvážená instituce. A vy, eh, slyšení paní Jakobsen ukázalo také ochotu k obecné výbocné spolupráci s výborem kont zvláště a s Evropským parlamentem. Vůbec musí samozřejmě to vyplývat se vzájemného respektu a porozumění i zvládání politických záležitostí a byly také věno, vzneseny otázky, aby se zajistilo, že tam nebude žádný střed zájmu. A proto podporujeme, aby účetní výbor zvyšoval dále svoje ambice, aby úřeji spolupracoval s Evropským parlamentem a ostatními zainteresovanými stranami při stanovení programu. Já sám jsem bývalým hlavním auditorem a vel, mám velký respekt pro profesionální kvality paní Jakobsen, které prokázala i na našem výboru. A proto prosím toho, tuto sněmovnu, aby aby nás, eh, eh, na naše doporučení hlasovala pro paní Bettinu Jakobsen jakožto novou členku Evropského účetního dvora. Děkuji, je to jediné hlasování, tajné hlasování, zahajuje hlasování. Le vote Končím hlasování. jmenování je schváleno. Nyní zpráva pana Maštálky, výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, jediné hlasování, jmenovité, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále zpráva pana Maštálky, Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství. Jediné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva pana Ferreiry, udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským pravidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou při pobřeží francouzské Guajany. Pan Ferreira chce vystoupit. Ne. Ano. Tak, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Pokud jde o plavidla plující pod venezuelskou vlajkou, ty už dlouho rybaří eh, v při pobřeží francouzské Guajany. Je to aktivita, která vytváří pracovní místa, podporuje hospodářskou aktivitu i v oblasti francouzské Guajany. Je třeba vytvořit vhodný rámec této činnosti, tak aby tady nevznikaly nějaké institucionální eh, konflikty. Toto eh, téma už se mohlo eh, překonat, eh, řešit před delší dobou, kdyby nebylo postoje rady, ale my teď chceme co nejdříve schválit toto doporučení, protože Bolívarovská republika Venezuela dodržela všechny závazky podle příslušných dohod, pokud jde o e, druhy, typy plavidel, pokud jde o informování o výlovech a další ustanovení v tomto evropském textu. Takže je třeba okamžitě toto schválit. Děkuji. Děkuji, budeme hlasovat. Je to jediné hlasování, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva paní Gardia Sabal Rubial, vrch opravného rozpočtu číslo 3 2015, zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále zpráva paní Gardia Sabal Rubial, návrh opravného rozpočtu Eh, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii. Je to jediné hlasování, jmenovité hlasování. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva pana Murešana. Uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii. Jediné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva pana Kocha. Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě. Jediné hlasování, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále podle článku 197 jednacího řádu se na mě obrátila konference předsedů s žádostí o prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahu nebo účinkem, a to až do 30. listopadu 2015. Pokud nejsou námitky, budeme tuto žádost považovat za schválenou. Nevidím, že by byl někdo proti, takže je to tímto schváleno. Nyní se tedy vracíme k zprávě, k jiné zprávě paní Gadia Rubial, návrh upravného rozpočtu. Tady jde o Evropský fond pro strategické investice, jediné hlasování, jmenovité hlasování, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Stále paní Gardia Sabal Rubial, návrh opravného rozpočtu, reakce na migrační tlaky. Jedno, jediné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva pana Nikolsna. To je přeskum provádění balíčku přepisu týkajících se mléka. Ano, prosím madame. Máte slovo. Es eh, una cuestión de... Je to pro vyjasnění, protože je to dosti důležitý pozměňovací návrh, není nám jasné, co to znamená. Pozměňovací návrh 22, my bychom chtěli vědět, zda skutečně ten odstavec je tedy pro nebo proti mléčným kvótám. Můžete nám to prosím někdo vysvětlit, protože na tom záleží, jak budeme hlasovat. Takže přejdeme k hlasování. Odstavec 6 původního textu, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Odstavec 9, původně text pro, proti, zdrželi se, ověříme to, je to odstavec 9. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 22 původního textu jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 24 pro. Proti. Zdrželi se. Tady to není úplně jasné, takže to ověříme. Odstavec 24 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 26 pro, proti, zdrželi se, zase to je nejasné, takže to ověříme. Odstavec 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 36. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 47 původního textu pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 54 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to nebylo schváleno, ale ověříme odstavec 54. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Schváleno. Nyní odstavec 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 66, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 69 původního textu jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 70 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Odstavec 72 původního textu pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění je pro proti, zdrželi se schváleno a nyní budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Zahradila. Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu nesec mimo EU. Žádáte e, to slovo, prosím. Já jsem chtěla říct, nevím, jestli jste to nepochopila, ale proč tedy se vlastně nedržela ta minuta ticha za evropské oběti posledních atentátů? Požádali o to dva poslanci a myslím, že máme dost času na to, abychom věnovali minutu ticha. Myslím, že o tu minutu snad můžeme přijít. Děkuji. To vůbec není žádná oběť. Pokud skutečně chcete, tak eh, můžeme teď držet minutu ticha. A teď se vracíme k hlasování zprávy pana Zahradila. Je tady návrh, eh, o kterém se bude hlasovat. Eh, je to eh, usnesení gue kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto a nyní tedy budeme hlasovat o odstavci 9. Kdo je pro? Skládá se dvou částí, nejprve tady první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? podle mě zamítnuto, ale ověříme to elektronicky, takže můžete hlasovat o druhé části odstavce 9. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní tedy budeme hlasovat o celém usnesení. E, opět jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Melo, odvětví ovoce zeleniny o období větrově z roku 2007. Nejprve odstavec 18 původního textu, kde pro? Proti. Zdrželi se. Eh, přijato. Odstavec 59, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 60 původního textu, kde pro? Proti zdrželi se přijato a nyní tedy hlasování o celém usnesení. Eh, jmenovitě můžete hlasovat. Le vote est clos. C'est adopté. Merci. Eh, přijato. A nyní přistupme k vysvětlení.